bytí holí v Malajzii. A jako první vystoupí autorka usnesení, nebo jedna z autorů, paní kolegyně Barbara Weilerová. Prosím, pane předsedající, vážená komise, milé kolegyně a milí kolegové, Malajsko je opravdu velice zajímavá země, která má velké tradice a obrovské kulturní bohatství. Já jako členka delegace ASEAN jsem se často setkávala s tím, jak rychle a jak ehm, impresionantně tato země rostla. Její ekonomická síla se nadále zvyšuje a ta vyplývá z toho, nebo vede k tomu, že Malajzie, co se týče údajů o růstu patří k deseti nejlepším zemím na celém světě. I to nás velice ohromilo. A proto chci říci za svou frakci socialisty a demokraty, ale myslím si, že hovořím za všechny, kteří podepsali usnesení. Proto chci říci, že naprosto nechápeme, že Malajdie i nadálo používá tyto staré metody tělesných trestů, které pocházejí z kolondiálních dob a u nás v Evropě můžeme říct je ze středověku. Tato kritika nepřichází pouze od nás, sami malejští advokáti to kritizují, protože tato praktika porušuje veškeré úmluvy OSN, které se týkají lidských práv a jsme to názoru, že se rychle musí něco změnit. S velkou radostí jsme vzali na vědomí chartu ASEANu, která se týká lidských práv a tam se, a nyní budu citovat, Podpora, podpora lidských práv patří eh, mezi základní součásti charty ASEAN a platí to také pro Malajzii. Malajzie eh, se zavázala dodržovat demokratické principy. K tomu, platí, k tomu patří také právní stát s univerzálními standardy. A na to budeme vždycky poukazovat ve chvíli, kdy budeme hovořit s Malajzií a se státy ASEAN a Evropský parlament to chce podpořit také tímto usnesením. Mnohokrát děkujeme kolegyni Weiler, nyní kolegyně Šáke, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Bytí spočívá v tom, že eh, člověk je byt holý a je to praxe, která je obvyklá v Malajzii. Eh, tisíce lidí jsou podrobeny eh, tomu této praxi, jedná se především o uprchlíky. Tímto Malajzie narušuje eh, rezoluci 88 Rady OSN, eh, která zakazuje tělesné tresty, které mohou představovat mučení. Eh, lidé často v těchto případech nemají přístup k právnímu poradenství. Proti těmto trestům se postavila také rada advokátů, advokátní komora, která zahrnuje více než 8 tisíc právníků v Malajzii. Jede nám o zákaz tohoto trestu jak v písemné formě, tak v praxi. A domníváme se, že je třeba, aby odpovídající komise předložila návrhy vládě na zrušení tohoto systému. Děkujeme paní Šáke, nyní na 1,5 minutu paní Lochbiller. Děkuji, pane předsedající. Pomocí tohoto usnesení zde odsuzujeme bytí holí v Malajzii. Eh, takovýto trest tam nesmí být součástí výchovného nástroje. Ne, ono je to strašný trest, který je velice krutý a tento trest je zakázán v úmluvě proti trestům, tedy proti mučení. Kdo si myslí, že je to něco marginálního, tak se má podívat na obrázky, které, napros- které nám ukazují, jak vlastně vypadá ta realita. Malajzie neustále i při, vlastně uplatňuje tento trest eh, na asi 66 deliktů a ročně eh, uplatní tento trest asi na tisíc věznů v malajských věznicích. K tomu se přidává, že v minulých letech se tato praxe rozšířila i na migranty, kteří přicházejí do země bez dokumentů a rovněž na drogově závislé. Tímto způsobem je zasažena počet osob ve výši 350 až 900 tisíc. My tedy proto vyžadujeme od malajské vlády, aby i hned odstoupila od uplatňování tohoto krutého trestu a ze středně střednědobého hlediska přistoupila k zrušení zákonu, ho zavádí. Malajzie momentálně není členem Rady pro lidská práva a chci říci, má předřednice to řekla, i, že je jasné, že pokud někdo používá tělesné tresty, tak je to v podstatě mučení. V tomto případě je důležité, aby Malajze realizovala principy umluvy proti mučení. Děkuji paní Bílerové a není pan kolega Tenok. Malajza eh, v posledních letech se hodně islamizovala, což nás zneklidňuje, protože to by mohl být dobrý spojenec pro EU, pokud jde o eh, stav demokracie a ekonomiky. Ale teď se tam ty západní koncepce méně rozvíjí. My ale jsme tady vypíchli jenom Malajzi, to je země s většinou muslimů a tam je takový typ trestů běžný. Nevím, proč jsme vypíchli zrovna Malajzi a i zde tedy vlastně vládne Korán. Takže bytí holí to je de facto menší trest, když srovnáme to s jinými brutálními tresty, které se používají v jiných muslimských zemích, jako je třeba utínání údu nebo eh, kamenování a podobně. Podívejme se na to třeba na Singapur Singapur, eh, který je sekulárním státem a také používá bytí holí, anebo napře, například v Ače, tedy v části Indonésie, kde pomáhá EU, eh, e tak také použije podobné tresty. Takže hm, Samozřejmě správně chceme zakázat tento typ trestu, ale eh, hm, my, mně není jasné, Eh, eh, samozřejmě proč jsme toto vypíchli, i když samozřejmě eh, by mělo být podle rezoluce tento typ trestu nezákonný. Děkuji kolegovi Tenokovi, dále kolega Poslt. Jedna minuta. Pane předsedo, když člověk někoho má rád, má na něj specifické požadavky a to platí také pro vztahy mezi státy, se kterými máme úzké vztahy. A tyto eh, státy nespadají do stejné kategorie jako některé strašné diktatury na jiných kontinentech. Malajzie je důležitým partnerem Evropské unie. A její ústava byla do jisté míry také příkladem pro Evropskou ústavu. A, ale z tohoto důvodu nás děsí to, co se v Malajzii eh, děje. A Trest eh, bytí v Malajsii nebyl zaveden právem šaria, ale bývalou britskou koloniální mocností. Vzhledem k tomu, že není už Malajsie není kolonie, eh, musí dojít i v tomto ohledu ke změně. Eh, je nutné, aby tato prastará forma trestu byla zrušena, protože jde proti mezinárodnímu právu a lidským právům. Malajsie je zemí tolerance mezi nejrůznějšími náboženskými a etnickými skupinami. Tak tomu bylo už eh, mnohá desetiletí. To by mělo zůstat. Malajsie je úzkým partnerem Evropské unie a mělo by se Malajsii podařit eh, překonat eh, to barbarskou formu trestu. Mnohokrát děkujeme. Pan Tenok se hlásí modrou kartou. Má slovo. Otázku na pana Poslta, kterého si velice vážím. Já nejsem mezinárodním právníkem, ale já nevidím žádné důkazy, že mezinárodní právo zakazuje bytí holí. Je jasné, co se zakazuje, zločiny na lidskosti, válečné zločiny, genocida a podobně, ale bytí holí podle mě není zakázáno mezinárodním právem a to konvenční, hm, ty konvence úmluvy o o mučení sice hovoří o tom, že bytiholí může zakládat mučení, ale nevždy je mučením, takže e, zde proč tedy by se to mělo e, nazývat něčím, co je proti mezinárodnímu právu? Pan kolega Posete, když to v podstatě nebyla otázka od pana kolegy Tenuka, ano, já to pocituju jako otázku, rád to zodpovím samozřejmě, bytí holí je mučení a samozřejmě eh, mučení, zákaz mučení je z, součástí mezinárodního práva. nezávisle na tom, za to země ratifikovala či ne. Děkuji panu kolegovi Posotovi a nyní na jednu minutu třicet paní kolegyně Veržia pane předsedající Malajsie je eh, z těch z těch států, se kterými Evropská unie má docela pozitivní spolupráci, i když velice malou, a to eh, v oblasti nejenom ekonomické i sociální. Mm, v oblasti eh, vzdělávání, osvěty, ohledně práv žen a podobně. Pokud je o demokracii a lidská práva, ale ta situace tam vůbec není žádnou idylkou a eh, situace, o které dnes hovoříme, bohužel toho je smutnou ukázkou. Malajzie sice podepsala určité mezinárodní úmluvy, a to především univerzální prohlášení lidských práv e, e, a další tedy úmluvy, ale nadále odmítá podepisovat významné nástroje, jako třeba mezinárodní úmluvu proti mučení. Malajzie je z těch zemí, které aplikují trest smrti a to je dokonce obligatorní trest e, pro obchodování s drogami. A tre- tělesné tresty jsou velice běžné a aplikují se na všechny ženy, muže, především především na ty ženy, které jsou obvinovány z nezákonných sexuálních vztahů, i na děti, na eh, školáky, kteří neposlouchají ve škole. Co ještě horší, Ti, kteří jsou k tomuto odsouzeni, tak na nich ty sankce se provádí za účasti lékaře a ten má potom případně resuscitovat tu osobu, aby mohla ještě vydržet pokračování trestu. Zde i v posledních letech se rozší, rozšířil, trest, rozšířil seznam trestných činů, kde lze aplikovat eh, tuto sankci. Dřív jich bylo 60, jich víc, včetně třeba nezákonného vstupu na území. A to se tedy vlastně se týká tisíců a tisíců uprchlíků, kteří eh, podléhají eh, tomuto trestu mučení a malajská vláda musí skoncovat s touto praxí. Dialog mm, EU s Malajzí eh, vypadá, že je plodný, ale Evropská unie by neměla se zdráhat použít všechny prostředky, které má k dispozici, tak, aby Malajzie v této oblasti učinila pokrok. Vielen Dank, Frau Kollegin. Děkuji, paní kolegyně Veržia. Já vím, že nemohu být eh, příliš schobývavý, ale není možné, aby řečník překročil svou řečnickou dobu o více než jednu třetinu. I když máme poslední eh, schůzi před Vánocemi, přesto musíme být féroví a nemůžeme překračovat o jednu třetinu, takže proto budu na příště o trochu přísnější. Jako další má slovo pan kolega Preda na jednu minutu. Děkuji. Nejdříve bych citovala ze studie Amnesty International. Je to studie z prosince 2010, asi 10 tisíc vězňů, asi 6 tisíc uprchlíků. Každoročně je potřebeno trestu bytí holí v Malajzili. Máme celou řadu eh, bytí holí, které se provádí ve věvnicích, a jak říkal pan Tenok, bohužel Malajzie není jedinou zemí, kde je stále ještě uplatňován takovýto anachronistický trest. Ono se jedná i o Singapur, ale u Malajzie je to mnohem problematičtější, protože tam ten počet těch deliktů, eh, na který je uplatňován tento trest, je ještě vyšší. Existuje eh, v Malajzii celkem 66 deliktů. A, a to nejsou pouze násilné delikty, ale je to například i ilegální přistěhovalectví nebo zneužívání drog. Pan posled měl pravdu, když říkal, že se jedná o mučení. A v mezinárodním právu máme naprostý zákaz mučení. Děkuji. Děkuji kolegovi Predovi a pan kolega Palekis se omlouvá a proto se dostává ke slovu paní kolegyně Jeten Maky na jednu minutu. Eh, toto usnesení je dobře načasované. Tisíce lidí je odsouzeno k bytí holí každý rok. Je to nehumánní, je to degradující způsob trestání, který je třeba všude na světě zrušit. Bytí holí je formou mučení. Podle Amnesty International mm, jedna muslimská žena v minulém roce byla takto ubytá Eh, zde tedy se aplikuje zákon šaria. Důvodem eh, bylo byl méně závažný trestný čin. Dále i hm, tomuto trestu podléhají uprchlíci a eh, imigranti. Apelujeme na malajskou vládu, aby zrušila hm, tento typ trestu. Také apelujeme na vládu, aby ratifikovala úmluvu OSN a příslušné protokoly proti mučení a i dále, aby a, a podepsala Mezinárodní pakt občanských a politických práv. Děkuji. Děkuji kolegyně Jetemaky. Nyní jedna minuta kolega Ziobro. S satisfakcí odnotovujeme. Jsme velice rádi, že v Malajzii je hospodářský růst a že tato země bohatne. Ale je překvapením, když jsme si přečetli eh, zprávu Amnesty International o bytí holí v Malajzii. Je to tvrdý trest, který je někdy udělován za menší přestupky. Je to především kruté vůči eh, nelegálním imigrantům a lidem, kteří nemají dokumenty v Malajzii. Jde především o uprchlíky z Barmy. Tvrdost tohoto trestu jde ruku v ruce s tradiční historií tohoto trestu v této zemi. A mnoho přestupků souvisí s místními zvyky nebo s náboženstvím. Katik Jarizunamo byl například odsouzen k bytí holí kvůli tomu, že pil v baru. Musíme tuto situaci řešit. Děkuji. Další je kolega Paška, 1 minuta 30. Děkuji za slovo, pane předsedo, kolegové, kolegyně. Islámské právo šaría je uplatňované také v některých umírněných muslimských zemích a připouštějí tělesné tresty za porušování zákonů. Šest úderů palicí a dostala jako trest modelka Sukarnová za to, že pila pivo. A ratanovou palicí měla být eh, byta tato žena eh, v jednom eh, vězení. Ovšem díky zásahu byl tento trest zmírněn na odpracování ehm, několika měsíců veřejných prací. Nicméně Mazarudin Kamarudin za stejný přestupek dostal šest ran holí a zároveň odnětí, trest odnětí svobody. Abdulrahman Mohamed Yunus je soudce, který odsoudil tyto osoby na obhajobu svého rozhodnutí použil nejrůznější argumenty a obhajoval také tělesné tresty ve školách a poukazoval na to, že něco takového je přípustné. Vážení kolegové, to, o čem hovoříme, to není nic exotického, je to reálný život v takzvané umírněné muslimské zemi. Je nutné, abychom se snažili různým způsobem pomáhat lidem v těchto zemích a zbavit se takovýchto manírů. Děkuji. Děkuji kolegovi Paškovi a nyní další řečníci nejdříve na jednu minutu, pan kolega Soněk. Stosovaně chłosty oraz všelkých Pane předsedo, dámy a pánové, musíme odsoudit byti holí a další tělesné tresty. Je to degradující, ponižující lidské zacházení a um, mm, mm, Malajzie má 66 e, skutkových podstat, za které lze uložit trest bytí holí a bytí holí rovná se mučení, tudíž je nezákonné ve světle celé řady mezinárodních e, nástrojů mm, Amnesty International eh, nás upozorňuje na osud eh, uprchlíků, kteří jsou také trestáni tímto trestem. Malézie. by měla eh, být ambicioznější při ochraně lidských práv, ale i my bychom měli více netlačit na Malajzi, lidská práce, lidská práva a doložka lidských práv musí být předpokladem pro každou spolupráci s každou zemí, včetně Malajzie. Děkuji kolegovi Sonikovi. Dále jedna minuta kolega Čarnecky. Pane předsedo, dámy a pánové, Malajzie je ekonomickým tigrem. Je to rozvinutá země, která jde příkladem a z jeho jihovýchodní Asie. Ale tento tygr má závažný problém. A to je trest pití holí. Někdo říká, že je potřeba respektovat kulturní rozdíly, a že my jako Evropané bychom měli být citliví a neměli bychom se snažit vnucovat naše řešení jiným kontinentům. Ale v tomto případě jde o lidská práva. A lidská práva jsou něčím, co je univerzální. Nerozlišují mezi náboženstvími. Musíme bránit lidská práva, lidskou důstojnost, a bytí holí v žádném případě důstojnosti neodpovídá. Děkujeme kolegovi Černeckému, dále jedna minuta kolegyně Makovej. Thank you. Inflicting physical... Děkuji. Ukládání tělesných trestů je proti lidskosti, tedy bytí holí je hrubým porušováním lidských práv. Každý má právo na to nebýt mučen, ale je to i v rozporu s právem nebýt vystaven ponižujícímu zacházení či trestání. Více než tři tisíce, deset tisíc lidí eh, je takto trestáno v Malajzii každý rok a často i dokonce přijde, dostanou se do bezvědomí. A mm, ti je, je to tedy hrubé porušování lidských práv a navíc je to vlastně vláda, respektive policisté, ti, kteří to vykonávají, tak ti porušují lidská práva. Já tedy apeluji na radu komisi, na malajskou vládu, aby eh, uvalili okamžité marto, moratorium na tento typ sankce a bytí lidí holí eh, jménem vlády zas musí skon, skončit. Děkuji kolegyni Makovej a jako další slovo má paní Pasesku. Děkuji, pane předsedající. Chci říci, že lituji toho, že v Malajzii je i nadále uplatňován trest bytí holí v tak velké míře a navíc ten počet případů stále narůstá. Místo toho, aby Malajzie omezila tuto praxi, tak malajská vláda ještě podněcuje a úřady se odvolávají na to, že to je legální a že to má odstrašující účinek, že tímto způsobem dochází k snižování kriminality. K tomu se přidává ještě to, že zaměstnanci vězenské služby dostávají prémie za to, když uplatňují tento trest, když ho tedy provedou, realizují. K tomu se ovšem přidává k tomu, že obětí této praxe jsou každoročně tisíce uprchlíků a také deset tisíc malajských občanů. Já si myslím, že je zde velice důležité, aby byly chráněny ne malajští občané. Oni mají právo na spravedlivý proces, ale v současné době nemají přístup k eh, takovým službám, jako je právo na tlumočníka a přístup k právního zástupci. Děkuji paní Basesku a dostáváme se k postupu k HDI a jako první dostává slovo kolega Repo. Eh, arvoisa puhemies, tuomioistuimen mä... Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Trest bytím holí probíhá tak, že člověk je uvázán a je byt. holý. to je naprosto ponižující a v Malajzii to dosáhlo epidemických rozměrů. Stát, který se domnívá, že tělesný trest je efektivním způsobem, jak řešit kriminalitu, kriminalitu nemá pravdu. A takovýto stát by neměl mít žádné ekonomické výhody tento typ trestu musí skončit, ať už probíhá kdekoliv. A tímto usnesením parlament správně žádá malajské úřady, aby okamžitě přestali s tělesnými tresty a smučením eh, v právu i v praxi. Mnohokrát děkujeme kolegovi Repo, nyní paní Göringe de Edinburgh. Děkuji, paní předsedající Bičování praktuje se... Děkuji, pane předsedo, bytí holí. se e, v Malajsii používá od e, doby britského kolonialismu. A je teď na seznamu 66 skutkových podstav, za kterých to lze uložit a vězni jsou uvězněni, eh, aniž by věděli, kdy se tento trest na nich bude aplikován. Údajně je každý rok takovýchto 10 000 trestů a 60% těchto případů jsou nezákonní přistěhovalci, eh, kteří kvůli jazykové bariéře dokonce ani nevědí, jaký to má být trest. Ale jak to vypadá, orgány nechtějí zákon měnit a mm, mají za to, že to je efektivní způsob boje proti trestné činnosti. Evropská unie vyčlenila 17 milionů euro na podporu e, ekonomiky v Malajzii. Takže já myslím, že bychom měli apelovat na partnera, aby ratifikoval umluvu OSN proti mučení a měli bychom odsoudit bytí holí jako něco, co je v rozporu s mezinárodními standardy. Mnohokrát děkuji paní Göring de Ödenberg. Jako poslední dostane slovo paní kolegyně Setusa. Děkuji, pane předsedající, pane komisaři. Více než 10 tisíc občanů je každoročně podrobeno trestu bytí holí. Ten trest e, totiž e, je uplatňován na 66 deliktů a má toto být ještě rozšířeno, takže to je opravdu příčina k obavám. Oběti nepochází pouze z Malajzie, ale rovněž ze zahraničí. Neexistuje dostatek informací. Lékaři porušují lékařskou etiku. A Oběti nemají přístup k právnímu zástupci. Evropská unie by měla učinit více proto, aby byl odstraněn v Malajzii tento trest, protože ono je to i obšazeno v úmluvě OSN proti mučení. Je třeba dodržovat lidská práva, je třeba zajistit spravedlivý proces a je třeba chránit eh, uprchlíky a žadatele o azyl. Děkuji. Děkuji kolegyně Kretu a na závěr našeho, naší rozpravy vystoupí za komisi pan komisař Piebalgs. Vážený pane předsedo, vážení poslanci Evropského parlamentu, komise odmítá používání tělesných trestů. Je to proti mezinárodním principům o lidských právech, jak je stanovilo OSN. Tyto principy se odráží také v pokynách EU, pokud jde o politiku vůči třetím zemím. Zde se zamítá mučení či jiná forma tělesných trestů. Nedávná zpráva Amnesty International o bytí v Malajzii je skutečně znepokojující. Komise by chtěla navrhnout rozšíření tohoto usnesení na ostatní země, kde se bytí používá. Evropská unie spolu s OSN pravidelně poukazuje na problém bytí v diskusích s Malajzií. Malajzie zároveň neratifikovala úmluvu OSN proti mučení. Poukazovali jsme na tento problém během pravidelného přeskumu v roce 2009. Proběhl seminář o lidských právech a tam jsme se snažili Malajzii přimět k tomu, aby eh, přijala, ratifikovala umluvy OSN, včetně umluvy proti mučení. A v roce 2010 jsme o tomto tématu přímo hovořili s ministrem zahraničí. Evropská unie a Malajsie budou brzy vyjednávat o dohodě o partnerství a spolupráci, do které budou zahrnuta také lidská práva. Jakmile bude tato dohoda uzavřena a bude dobrým základem pro pravidelný dialog s Malajzií o lidských právech. Zároveň budeme eh, pokračovat v tom, že budeme tuto otázku řešit spolu s malajskými úřady. Děkujeme komisaři Píbalksovi a bylo předloženo šest návrhů usnesení. Máme usnesení S